Vážení kolegové, dobré odpoledne, posaďte se. Zahájíme schůzi. Buďte tak laskaví, vezměte si sluchátka, budu pokračovat litevsky. Taigi, gerbiami kolegos, tęsim posėdį ir... Vážení kolegové, Já jsem Vilie Blinkevičuté a je mi velkým potěšením vás zde přivítat. Já jsem předsedkyně tohoto výboru z minulého období a jako taková mám úkol vést tuto schůzi. Naším úkolem dnes je sestavit předsednictvo, jinými slovy musíme zvolit předsedkyni nebo předsedu a místo předsedy, konkrétně čtyři místo předsedy podle článku 213 jednacího řádu Evropského parlamentu. Ráda bych teď přečetla seznam eh, náhradníků. Paní Maldikiené zastupuje paní Pětikajnen, paní Kopač zastupuje paní Lokačevskou, paní Herzberger Popana zastupuje Ernesta Urtasuna. A teď přistoupíme k volbě předsedy nebo předsedkyně výboru. Na zasedání je přítomný dostatečný počet členů, jinými slovy máme kvórum a můžeme hlasovat. A teď poprosím o nominace. Yes, please. Thank you, Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za frakci SAD bychom rádi nominovali Evelyn Regner z Rakouska. Děkuji. Thank you, Ms. Britson. Děkuji vám. Okay. Pirmiausia, aš Takže v první řadě bych se chtěla zeptat paní Evelyn Regner, zda souhlasí s nominací. Ano, souhlasím. Děkuji vám. Tak a teď ještě musíme potvrdit, zda paní Regner je řádnou členkou výboru, zda odevzdala prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o kodexu chování. Vzhledem k tomu, že nemáme jiné protikandidáty, navrhla bych, abychom paní Regner schválili aklamací. Michel, I am asking you to give the floor, please, and good luck for you. A poprosím vás, paní předsedkyně, pojďte si sednout do svého křesla a přeji vám vše dobré. So, thank you very much for Děkuji vám mnohokrát za důvěru. Než přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, tedy ke kandidátům na místo předsedy, bych eh, se ráda velice stručně uvedla. Jmenuji se Evelyn Regner, jsem rakouská europoslankyně Evropského parlamentu. Už zde zasedám 10 let, takže můžu říct, že mám poměrně hodně zkušeností a e, přesto jsem stále velice nadšená pracovat zde v Evropě. Jsem feministka, odborářka a matka dvou dětí. Takže tak nějak vím, že nic není dáno, my zde všichni tady za to musíme bojovat, zejména v tomto výboru. Společně s vámi chci bojovat za Evropu, která bude nabízet rovné příležitosti pro všechny. Evropu, kde ženy nebudou konfrontovány s obtěžováním. Bude to tedy feministická Evropa. A přála bych si, aby nebyly eh, žádné rozdíly v tom, když má někdo někoho rád. Musíme skoncovat s diskriminací osob LGBTIQ. To je něco, na co se hodlám zaměřit jako předsedkyně tohoto výboru. Je mi velkou ctí tomuto výboru předsedat, protože jsem přesvědčena, že výbor FEM je to správné místo, kde můžeme pokračovat v tomto velice důležitém boji za rovnost. V první řadě musíme zajistit finanční nezávislost. To je naprosto zásadní. Bez ohledu na to, kdo jste, zda jste muž nebo žena, a bez ohledu na to, koho milujete. Musíme eh, se semknout a překonat eh, tu genderovou propast v oblasti platu. To je součást evropského DNA. Naše smlouva je tomuto principu základem již mnoho desítek let. Ale přesto je toho stále hodně, co musíme v této oblasti udělat. A to víte sami velice dobře. Musíme bojovat proti takovému tomu zpětnému rázu v oblasti ženských práv a práv osob LGBTIQ. Je naší prioritou, abychom zajistili, že Istanbulská umlava bude implementována napříč celou Evropou a je naší odpovědností, aby ženy napříč Evropou mohly rozhodovat o svých vlastních tělech. Musíme bojovat a snažit se dosáhnout genderové rovnosti jak v hospodářském rozhodování, tak v politickém rozhodování. Jakožto zpravodajka ke zprávě Women on Board už šest let čekám na to, kdy rada konečně skoncuje se svou blokádou. Ale eh, chtěla bych je ujistit, že my máme hodně velkou trpělivost a nakonec se nám podaří se prosadit. Takže Všichni společně, jak jsme tady teď, se o to zasadíme a tím pádem samozřejmě budeme potřebovat podporu vás všech, budeme potřebovat podporu i místopředsedů tohoto výboru, které se teď chystáme zvolit. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, konkrétně tedy k volbě místopředsedů. A opět i zde se musíme řídit jednacím řádem. Kvórum máme, to už jsme eh, uvedli. Takže teď poprosíme o nominace nejprve na prvního, pak druhého, pak třetího, pak čtvrtého místo předsedu výboru. Takže v první řadě prosím o nominace kandidátů na prvního místo předsedu výboru. Uh, uh, Děkuji. Jménem frakce GUE NGL bych ráda nominovala paní Eugenie Rodriguez Špalop. Děkuji. Tak kde máme paní Rodriguez Špalop? Tamhle. Souhlasíte s nominací? Ano, souhlasím a děkuji. Výborně, děkujeme. Vy jste řádnou členkou výboru, je tomu tak, a podepsala jste prohlášení o kodexu chování a prohlášení o finančních zájmech. Tím pádem navrhuji, že bychom paní kolegyni zvolili aklamací. Congratulations. A blahopřejeme. Buďte tak hodná, pojďte sem za předsednický stůl. A pak přejdeme k dalšímu bodu. Thank you. So, um, Ještě jednou blahopřejeme. Volba druhého místo předsedy. A opět poprosím o nominace. Prosím. Paní předsedající, je mi velkým potěšením nominovat paní Gwendolyn Delbos Corfield jako druhou místo předsedkyní výboru. Děkuji vám. Paní Delbo Scorfield, souhlasíte s nominací? Výborně. Takže, vy jste řádná členka výboru, podepsala jste prohlášení o finančních zájmech a prohlášení o kodexu chování. A proto navrhuji, jako předtím, že bychom provedli volbu aklamací. So gratulation. A blahopřejeme. Come on board on the podium. <laughs> Pojďte prosím sem za předsednický stůl. Committee in harmony immer Gleiche. Also ja, Gleiche. so uh, we are coming to the next. Tak, volba třetího místo předsedy výboru. Postup je stále stejný. Žádám o nominace. Prosím. Of the EPP. Jménem EPP nominuji paní Elizu Vozenberg. Very much. Děkuji vám. Paní Vozenberg, souhlasíte s nominací? Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, blahopřeji vám ke zvolení a nominaci přijímám. Děkujeme. A já opět mohu potvrdit, že jste řádnou členkou výboru a že jste podepsala prohlášení o kodexu chování a prohlášení o finančních zájmech. Navrhuji, abychom postupovali stejně jako předtím a zvolili paní kolegyni aklamací. So and you're Blahopřejeme. Prosím, přidejte se k nám za předsednickým stolem. We one vice... Tak, kolegové, ještě nám chybí jeden místo předseda. Jak vidíte, zatím jsme tu v podstatě skoro samé ženy a potřebujeme trošičku diverzity. Prosím proto o nominace na čtvrtého místo předsedu. Ano, děkujeme paní kolegyně. Je čas dostat na pódium nějaké muže. Jménem SAD navrhujeme Roberta Biedroně z Polska. No, it's a great pleasure to ask. Tak, poprosíme pana Biedroně, zda souhlasí s nominací. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě blahopřeji všem kolegyním v předsednictvu. Já si teď připadám tak, jako si obvykle musí připadat ženy, protože jsem eh, volen jako poslední. Nominaci přijímám s velkým potěšením. Dobře, takže podle jednacího řádu potvrzuji, že jste podepsal prohlášení o kodexu chování, že jste podepsal prohlášení o finančních zájmech a že jste řádným členem tohoto výboru. a tím pádem ve složení předsednictva máme dodrženou diverzitu v rámci Evropského parlamentu. Sice jsme již tleskali, ale přesto poprosím kolegy, zda bychom formálně mohli v rámci volebního aktu zvolit pana kolegu aklamací jako čtvrtého místo předsedu. Jetzt das Uh, tak, tím je naše schůze v podstatě hotová. E, e, ráda bych řekla, že jsem velice ráda, že zde máme toto složení předsednictva a toto složení výboru. Řekla bych, že to vypadá, že tento výbor bude velice drsný v boji za naše práva a já se na spolupráci s vámi v té věci velice těším. Na závěr máme ještě několik sdělení předsedkyně první řadě kalendář zasedání výboru FEM na zbytek roku 2019 eh, je takový, že poslanci jste to obdrželi všechno e-mailem, najdete to také ve složkách našich schůzí online. Pakliže nebudou námitky, bude tento kalendář považován za schválený. Nevím, jestli jste si to už někdo měli čas přečíst. Jsou nějaké námitky? Pokud ne, tak je to tímto potvrzeno. Žádné námitky nevidím, takže tak. Dále, jazykový profil výboru FEM. Poslanci rovněž obdrželi jazykový profil výboru e-mailem, najdete jej ve složkách našeho výboru online. Pakliže nebudou žádné námitky, bude jazykový profil schválen. Opět jako předtím námitky nevidím, takže schváleno. A nakonec máte takový uvítací balíček pro rok 2019, ten už máte všichni na stolech. A podobně jako všechno zde v parlamentu najdete eh, vše online ve všech jazykových verzích. A s tím oznamuji, že příští schůze našeho výboru bude 24. července v 9 hodin ráno. Doufám, že se sejdete v hojném počtu. Je to v podstatě schůze těsně před letní pauzou, takže se na vás budu těšit. A tímto končím schůzi. Děkuji vám za pozornost a těším se na spolupráci.